Okay. If we can restart the meeting. Můžeme tedy navázat, omlouvám se za malé spoždění, ale rád bych začal, až tady budou všichni. Přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je týden mobility, mini slyšení, jak víte, je právě týden mobility, který se teď koná po desáté. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom diskutovali o otázkách trvale udržitelné městské mobility napříč evropskými hranicemi. Máme čtyři řečníky, včetně Isabel Durand, což je místo předsedkyně Evropského parlamentu, dále tady André Colombo z města Bologna, který je tady poradcem pro mobilitu a dopravu, Peter Vancevant, který eh, je z města Gentu a pan Romas Atomasisos z Vilniusu. Vítáme vás a jako první dostane slovo místo předsedkyně Evropského parlamentu paní Dion, která řekne na úvod desetiminutovou eh, řeč a potom bude mít každý deset minut. Děkuji, pane předsedo. Vítejte poslanci i jiní, kteří máte zájem o tuto tematiku. Děkuji městům, eh, která přijala pozvání výboru pro dopravu a která nám zde dnes eh, představí svůj náhled na věce. Je to opravdu velmi dobře vybraná chvíle v rámci Evropského týdne mobility se chceme podívat na to, jakého pokroku bylo dosaženo ve třech evropských městech a je dobré, že vedle těchto průkopníků, a my se podíváme na to, jaké prostředky používají, musíme uznat, že v Evropě je spousta měst, která tak trochu přešlapují na místě která se nedokážou zbavit eh, dopravní zácpy a nedokáží změnit modely. Eh, je to ze setrvačnosti, kvůli infrastruktuře, kvůli minulosti. Každé město má svou vlastní historii, v každém případě mnoho měst má potíže s mobilitou a myslím si, že je to dědictví eh, té dominance automobilu která vládla v uplynulých desetiletích. Eh, myslím si ale, že ten příklad dnešních eh, tří měst nám může pomoci ukázat cestu i pro ostatní města, která musí pracovat eh, na zlepšení mobility. Jednotliví Řečníci se také zmíní o tom, co by Evropa mohla udělat lépe, více, jak by mohla pomoci Samozřejmě důležité je také místní hledisko, protože se nacházíme v oblastem, které jsou velmi rozličné. A co si také myslíte, vážení hosté, o tom, jaké předpisy vydala Evropská unie, pokud jde o předpisy pro cestující, neměla by také pracovat v oblasti uživatelů těch nemotorových vozidel, protože ti jsou trošku utlačováni, možná by to mohlo také pomoci lepšímu pohodlí ve městech, mohlo by to pomoci pohodlí občanů, také by to mohlo zvýšit eh, ekonomickou přitažlivost měst, byla by zde menší dopravní zácpa, doprava by byla plynulejší a také by se tím vyřešila výzva spotřeby energie umluva starostů, která existuje v rámci programu pro energetiku, by umožnila sdílet zkušenosti, pokročit vpřed. Myslíte si, že by takováto úmluva starostů v oblasti mobility mohla pomoci, že by mohla pomoci primátorům, starostům voleným zástupcům měst pracovat na tom, aby se eh, zlepšila mobilita ve městech, zlepšila kvalita ovzduší, aby se také zlepšila atraktivita velkých evropských měst. Takže to je jen pár otázek, ale předpokládám, že vy sami už zdůrazníte věci, které vy jste využili a možná nám také řeknete, co od nás očekáváte. V každém případě vám všem děkuji. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. předsedkyně. Jako první dostane slovo pan Carlo Carlini, já se omlouvám, já jsem měl špatné poznámky, v každém případě jste z města Boloně, takže Carlo, prosím, začněte svou prezentaci, máte slovo. Určitě, děkuji. Děkuji všem, děkuji Evropské komisi a děkuji také předsedovi dopravního výboru. Já jsem Karlo Karlíny, jsem ředitelem odboru pro trvale udržitelnou mobilitu. Omlouvám se za pana Kolomba, protože ten nemohl přijet, protože eh, má určité problémy v oblasti rozpočtu, které teď musí řešit. To je čím dál větší problém na našich územích. Pokusím se naznačit, jaké strategie jsme uplatnili nebo uplatňujeme my v uplynulých letech, abychom podpořili udržitelnou mobilitu a zaměřím se především na to, co bylo možné také díky spolupráci na evropské úrovni. Stručně o městě Boloně. Nachází se na severovýchodě naší země. Je to taková Eh, střední velikost, eh, asi 400 tisíc obyvatel, nicméně je to eh, důležitý uzel, důležitý dopravní uzel. Přes Boloňu vedou hlavní dálnice a hlavní železnice celé Itálie. Boloňa jako město hraje také důležitou roli protože je to taková spádová oblast, nebo město, které je tedy spádové v této oblasti. Je tam opravdu eh, velký pohyb, asi každý den dochází k dvou milionům přesunů. Většinou se jedná o tedy vnitřní pohyb eh, v rámci tedy hranic města nebo tedy hranic obce a e, ty zbývající se rozdělují tak půl na půl, směřující ven a směřující dovnitř na naše území. Tyto údaje a také to, že jsme dobře situovaní na důležitém bodě, nás e, staví také do složité situace z hlediska hustoty silniční dopravy. S tím souvisí dopravní zácpy a také znečištění. Myslím si, že všichni víte, že severní Itálie, tedy oblast Padánie, bohužel je postižena tím, že je tam velká koncentrace prachu právě v důsledku dopravy. Proto jsme tedy vytvořili strategii na snížení těchto emisí a těchto negativních eh, dopadů dopravy a tím pádem se snažíme podnikat kroky ve prospěch trvale udržitelné mobility. V této oblasti byl vypracován nový plán pro městskou dopravu v roce 2007 a tento plán jsme vypracovali také díky úzké spolupráci s evropskými programy jako Eurocities. Připomínám také, že byl vytvořen projekt Mimo se eh, v rámci projektu Civitas Plus eh, v období 2008 až 2012. Také se účastníme Evropského týdne mobility, který probíhá právě v těchto dnech. Projekt MIMOSA, toto jsou tedy partneři projektu, Obec Boloně funguje jako koordinátor tohoto projektu Podílí se na tom také Utrecht, Tallinn, Gdaňsk. Je tam asi 20 milionů eur na asi 70 opatření, z toho 18 se týká oblasti Boloňa. Abychom mohli rozvinout tato opatření, tak jsme do toho zapojili také místní partnery, kromě tedy naší obce, především region Emilia Románia a agentury, které provozují veřejnou dopravu na našem území. Projekt Mimosa byl velmi přínosný. První výhodou je právě možnost eh, používat zdroje které nám byly dány k dispozici díky tomuto programu financování. Důležité ovšem bylo také to, že jsme díky tomuto programu mohli realizovat eh, opatření na zapojení občanů a mohli jsme také vytvořit eh, nástroje na posouzení efektivity těchto kroků, abychom se mohli také vyměňovat zkušenosti, abychom mohli tedy vyvážet ty pozitivní zkušenosti v rámci trvale udržitelné mobility. A teď eh, jen stručně budu ilustrovat eh, několik opatření, které jsme uskutečnili díky příspěvku z projektu Čivitas Mimosa. Bylo možné vylepšit vozový park, eh, a to jak veřejných dopravních prostředků, tak soukromých vozů. Bylo možné nakoupit nové vozy, které umožnily zlepšit efektivitu, pokud jde o spotřebu a také pokud jde o znečišťování. Pokud jde o soukromé vozy, tak tam díky projektu Mimose bylo možné podpořit nárůst podílu soukromých vozů které méně znečišťují, jsou tedy čistější v uvozovkách. Dnes máme více než 16 eh, vozů, soukromých vozů, které jezdí na LPG. Další akce se týká postupu, nebo tedy praktiky car sharing. Eh, už to poměrně dobře fungovalo na našem území, ale díky tomu byl vytvořen systém hodnocení efektivity těch speciálních vyhrazených parkoviště, protože, jak víte, byly zde problémy s kontrolou a tady byl vytvořen systém, který nám umožňuje uzavřít tato parkovací místa a tím pádem je rezervovat skutečně pro uživatele praktiky car sharing. Další opatření se týká eh, vytvoření integrované sítě parkovišť, kde můžete tedy zaparkovat svůj vůz eh, zadarmo, když máte eh, k dispozici lístek na veřejnou, městskou veřejnou dopravu. Díky tomu bylo možné rozšířit dvě z této sítě parkoviště. Další oblast je zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Jak víte, problematika nehodovosti a úmrtnosti na silnicích, to je opravdový mor na našem území, je to opravdu velký problém a my jsme přijali několik opatření, které nám umožnily zlepšit bezpečnost na několika křižovatkách a také navýšit eh, počet úseků, eh, kde je rychlost omezena na 30 km v hodině. Z hlediska bezpečnosti bylo důležité také zapojit občany a děti. Předtím jsme hovořili o těch eh, v uvozovkách slabých uživatelích, ohrožených uživatelích. Právě děti patří mezi tyto ohrožené uživatele, kteří si zaslouží lepší bezpečnost a lepší organizaci dopravního systému. Měli jsme tedy bezpečnostní akce, osvětové akce pro děti i pro jejich rodiče. Včera v Boloni právě začal školní rok a máme sedm systémů eh, školních autobusů, tam vlastně eh, se jedná o autobusy jenom v uvozovkách, nejedná se o skutečné autobusy, prostě se jedná pouze o doprovázení dětí do školy pěšky bez jakýchkoliv eh, motorových vozidel. Dále zde máme další systémy na podporu mobility, inovativní eh, řešení ITS, máme například systém kontroly parkování v paralelních řadách a také Máme systém STARS pro kontrolu semaforů. Tam dole vidíte, že na křižovatkách, kde máme zavedený tento systém, se nám podařilo snížit počet nehod na polovinu. Zdůrazním také, že díky těmto inovacím v roce 2010 jsme dostali cenu na a, akci Čivitas v Malme. Díky vytvoření těchto technologií ITS bylo možno vytvořit nebo tedy rozšířit pěší nebo polopěší zóny. Tady vidíte na snímku univerzitní eh, oblast. Tam bylo možné omezit eh, provoz eh, dvoustopých i jednostopých vozidel. Provoz se omezil asi o 70 a celá tato oblast je tím způsobem vhodnější pro pěší, tedy pro takzvané zranitelné uživatele nebo slabé uživatele. A díky právě tomu, že jsme získali tento prostor, můžeme jej využívat ve prospěch všech občanů. Jak jsem také říkal, kromě programů Mimosa a v rámci tedy programu Čivitas. V roce 2002 jsme se připojili k Evropskému týdnu udržitelné mobility. I v těchto dnech jsme organizovali spoustu akcí a budeme organizovat i další akce, které budou mít za cíl více zapojit občany. Zdůrazním především eh, to, co jsme dělali minulý rok v roce 2011. Rozhodli jsme se, že tři hlavní ulice budou přeměněny na pěší zóny. O víkendu byly uzavřeny všechny tyto ulice pro všechna motorová vozidla a byly otevřeny pouze pro pěší a pro cyklisty. Více než 60 tisíc lidí při této příležitosti navštívilo centrum města. Opravdu to velmi podpořili a díky této iniciativě jsme v únoru měli tu čest že jsme byli vyznamenáni jako nejlepší město v rámci Evropského týdne mobility v roce 2011. A to byl důležitý impuls, protože jsme zopakovali experimenty tohoto typu a také v květnu 2012 jsme se rozhodli, že každý víkend centrum Boloně bude vyhrazeno pouze pro pěší a pro cyklisty. Nebude tam eh, možno otevřít přístup motorovým vozidlům. Samozřejmě to ještě není všechno. Musíme hodně pracovat na bezpečnosti, na rozvoji městské hromadné dopravy. Musíme více spolupracovat s partnery, staršími i novými evropskými partnery, to je opravdu důležitý bod. Právě teď eh, pracujeme na novém programu, který doplní, eh, nebo tedy dovrší eh, tento program na vytváření pěších zón. Budeme mít týden věnovaný eh, pěším a přestože hospodářská finanční situace naší země je opravdu kritická, tak nám připadá důležité věnovat i nadále velkou pozornost trvale udržitelné mobilitě, abychom podpořili různé způsoby dopravy a také bezpečnost. Je to důležité taky pro zlepšení kvality života našich občanů. To je vše, děkuji vám za pozornost. Thank you. Very much, Mr. Kali. Děkuji, pane Kali. A následovat bude z města Gent vedoucí jednotky pro dopravu a mobilitu v Gentu pan Van Sevenant. Van Sevenant. Doufám, že jsem vyslovil vaše jméno správně, takže prosím, pane pan Semenant. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak řekl můj kolega, i my se budeme zaměřovat na zkušenosti z programu Civitas a jakožto město Gent jsme se rovněž podíleli na jednom z projektů, jemuž se říká Elan, tam to byla Mimosa, u nás to byl projekt Elan. A toto belgické město Gent bylo jedním z předních měst spolu s Lublanou a Zagrebem. A také e, Porto a město Brno v České republice. A e, projekt Elan trval čtyři roky a byl završen v říjnu roku 2012 v Gentu tam ten projekt Elan zapojil sedm partnerů. Samozřejmě městskou město, městskou radu, ale také eh, operátora, dopravního operátora LIN, dále Maxmobil a Student and Mobilitet, což jsou dvě nevládní organizace, eh, které se podílí na eh, službách cyklistických, dále Cambio, to, to se zabývá car sharing a také univerzita. Celkový rozpočet eh, byl 7,5 milionů eur a měli, dostali jsme si eh, dotaci v, ve výši asi 4,4 miliony eur od Evropské komise. Jak jsme, rozdělili, jak jsme alokovali rozpočet? 50, přes 50% na implementaci, zaměstnance a investice. Dále Hodně pozornosti jsme věnovali výzkumu a hodnocení, k tomu se ještě dostanu. A dále komunikace, školení a semináře 19% a celkově řízení 7%. V Gentu jsme e, zavedli 24 opatření v osmi různých kategoriích, jako je například čistá doprava, opatření e, pro e, některé zranitelné skupiny, a další opatření, která byla zapojena do místního plánování pro mobilitu, zejména pokud o implementace tzv. Eh, ID, to znamená, že ne, že bychom zaváděli tolik nové infrastruktury, ale nové myšlenky, které jsme prosazovali, eh, které jsme zatím ve městě eh, neměli možnost zavést. Díky projektu Civita se nám podařilo zavést tyto, tato opatření. Nyní není možné, abych v, za 10 minut popsal všechna použitá opatření a proto se omezím na zmínku jen několika z nich. Veřejná doprava, čisté tramvaje, e, operátor Delin ve, e, v Lámsku a v našem městě na základě tohoto programu Civitas vytvořil takové měřicí tramvaje, které měří energii, kterou tramvaj potřebuje ke svému provozu. A zjistili, že mohou ušetřit až 20 energie tím, že přistoupí k různým eh, drobným uspůsobením. Například postup, jakým se otvírají dveře třeba v zimě. Tím se ztrácí obrovské množství tepla, když se otevřou dveře do tramvaje. Takže oni upravili ty postupy a například vypínali ventilaci, když byly dveře otevřené, celkově snížili teplotu v tramvaji a tím se ušetřil 20% energie. Tím pádem se tím snížily i emise CO2 a celkově to představuje úspory 200 tisíc eur ročně pro ten dopravní podnik. Pochopitelně, že tato opatření pak byla použita i jinde ve Vlámsku, v jiných flotilách tramvajových a v dalších, eh, u dalších zakázek už se s tím počítá. Dále tu máme opatření zaměřené eh, na mladistvé, na teenagery eh, a Delin vytvořil speciální autobus pro školení a mladých lidí, pokud jde o hlučnost například. Tady vidíte simulaci požáru v autobuse co se děje, když jsou eh, všechny ty ruksaky a zavazadla na zemi, abych bylo, také, také ukazujeme, jak těžké je třeba odstraňovat eh, grafity, aby to viděli na vlastní oči. A díky tomu se výskyt ve městě snížilo o 50%. A toto opatření se nyní používá i v jiných oblastech. A zodpovědné osoby byly již pozvány na mnoho evropských konferencí. Dalším výsledkem je zlepšení veřejné účasti při no, obnově e, železniční stanice, tam um, proba, pro, probíhá rekonstrukce a díky Civita jsme zapracovali nové koncepce účasti veřejnosti, například 3D model e, nádraží, informační trhy pro lidi z regionu. Tudíž umožňuje nám to dosáhnout mnohem víc, než by bylo možné obvykle. Řízení mobility, tady máme mnoho různých dalších e, opatření, začali jsme na středních školách, e, samozřejmě s mladistými se ne vždy pracuje tak jednoduše, pokud jde o to přesvědčit je o udržitelné mobilitě, ale hodně jsme s nimi pracovali, uspořádali jsme soutěž, kdy oni sami mohli předkládat své myšlenky v jedné škole, kde se školili lidé, kteří mají eh, pracovat v hotelech. Ti natočili velmi eh, podnětný film o interakci mezi mladými a starými v autobuse. Toto je příklad, jak můžeme zapojit mladé lidi do udržitelné mobility. Eh, dále jsme zavedli tyto kontejnery eh, na eh, kola, jakési schránky, protože hodně lidí nemá možnost zaparkovat doma své kolo. A proto jsme zavedli experimentálně tato parkovací místa. Máme sedm různých druhů těchto cykloparkovišť Získali jsme mnoho zkušeností a díky tomu teď zavádíme prvních 20 exemplářů ve městě a máme také dlouhý zájem, eh, seznam čekatelů na tato parkovací stanoviště. I toto je opatření, které si nelze představit bez programu Civitas. Dále tu máme informace které se opět vážou k cyklistice. Zavedli jsme dedikovaný, eh, dedikovanou stránku, která umožňuje naplánovat cestu z jednoho bodu druhého na kole. Mnoho lidí používá stejné silnice, jaké by použili jako řidiči automobilů, nejsou si vědomi toho, že existují cykly, cyklotrasy, proto máme tento plánováč, který má některé Eh, zvláštní aspekty, například, že umožňuje naplánovat cestu tak, abychom nejeli přes kočičí hlavy a máme asi 2000 eh, takových eh, tras, které jsou každý měsíc vypočítávány na, tom, na této webové stránce. Pak je tu sdílení automobilů neboli car sharing, to se rozšiřuje opět díky Civitas, zavedli také elektrická eh, auta. Jedno z prvních elektrických aut v našem městě bylo právě v rámci tohoto projektu. Nové cílové skupiny, eh, některé společnosti a eh, projekty developerské a zjistili jsme, že tedy Cambio zajist, zajistuje nyní pokrytí v té eh, nej, největší, eh, v době největší poptávky podařilo se nám eh, díky tomu dosáhnout růstu 20, o 23%. A teď se již chýlím k závěru. Máme mnoho nových vhledů díky projektu Civitas. První z nich je, že jsme získali nové metody hodnocení. Jistě, že se snažíme vyhodnocovat projekty, ale nyní díky projektu Civitas jsme vypracovali nové metody vypracovávání, analýzy přínosů nákladů, upscaling a e, naučili jsme se mnoho v oblasti hodnocení, to je nesmírně přínosné. To, co jsme se naučili, použijeme v naší další práci, v dalším vývoji našeho města. Dospěli jsme k několika dlouhodobým výsledkům, 24 opatření, která jsou viditelná přímo v terénu. Civitas nám umožnila jednat na mnohem větším měřítku, mnohem rychleji, než by to jinak bylo možné. Máme tři Eh, nové zaměstnance, dřív jsme měli dočasné zaměstnance, ale teď řada z nich zůstane a bude se starat o to, aby ty zkušenosti se nestratily. Máme také novou jednotku, která se bude zaměřovat na inovace a hodnocení a konečně Civitas vnesla eh, do našeho města pozitivní dynamický přístup Civitas byl mimořádnou příležitostí učit se, vyvíjet se a pro mnohé z nás to byla skutečná eh, životní zkušenost. Čili to je z mé strany zatím vše. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Thank you very much. Děkuji. A, dále tady máme e, zástupce starosty města Vilniuse, pan e, Romase Adomaviči Juse. Doufám, že jsem to dobře vyslovil. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych stručně popsat situaci městské dopravy ve městě Vilnius. A předeslal bych, že tak dobrá e, zkušenost, jakou udělali dvě předchozí města a účast na evropských a mezinárodních programech a konferencích, je pro Vilnius e, platná pouze částečně. Naše poloha a naše situace je nedostatečná. Máme asi 550 tisíc obyvatel, celkově asi 700 tisíc eh, obyvatel se vyskytuje eh, v celé této aglomeraci. Je to v středně velké město a většina obyvatel bydlí daleko od eh, místa, kde pracuje a proto musí každý den překonávat velké vzdálenosti a to především pomocí eh, městské dopravy. Na tomto obrázku vidíme město Vilnius, vidíme jeho polohu a okruh rádius 300 kilometrů. Bydlí zde asi 50 milionů obyvatel. Mobilita Vilnius, ve Vilniusu je taková, že někteří lidé tady přijíždí eh, z jiných částí Litvy, ale dokonce i z jiných zemí. Tady vidíme eh, druhé největší město, Kaunas. Eh, je tady velký pohyb mezi těmito dvěmi městy. Kaunas je druhé největší město v naší zemi a snažíme se tady co nejvíce podporovat mobilitu. Vidíme, že Vilnius je napojen na některé mezinárodní trasy, dálkové linie, železniční linie a také na některé evropské koridory. Tady eh, vidíme, jak to vypadá s dopravou mezi Kaunasem a Vilniusem, jaký je objem této dopravy na den. 25 až 30 tisíc motorových vozidel ročně a mnozí lidé jezdí svým vlastním automobilem. Zde vidíme eh, situaci veřejné dopravy. V číslech vidíme, že situace není jednoduchá. Snažíme se samozřejmě nedostatky, které existují, odstranit. Provedli jsme různé studie. Jedna eh, studie například pokrývala období téměř dvou let a Evropská unie to také podstatně podpořila finanční částkou. Tady eh, vidíme rozdělenou eh, městskou dopravu podle městských autobusů. Je to rozdělené na městské autobusy, trolejbusy, eh, taxislužbu, soukromé autobusy. I používání soukromých automobilů dále také vlaky, eh, které ovšem nejsou eh, používány ke každodenní eh, dopravě pro ty, kteří jezdí do práce. Tady tady vidíme celou strukturu městské dopravy, snažíme se situaci zlepšit také na základě té zmíněné studie. Zde v této tabulce vidíme, jak se vyvinula mobilita lidí od roku 1980, tedy obyvatel Vilniusu. Vidíme, že došlo asi ke 20% změně, tedy u pěších eh, chodců a máme asi 50% pokles, pokud jde o využívání městské hromadné dopravy. Dochází ke stále eh, většímu počtu dopravních zác, tím, že eh, se vlastně zvyšuje silniční doprava. Půl milionu automobilů se pohybuje v této oblasti a to už trvá delší dobu. Tady vidíme, jaké problémy existují. Někteří se stěžují na to, že autobusové zastávky jsou příliš vzdálené, že jsou příliš dlouhé intervaly mezi jednotlivými eh, mezi, mezi jednotlivými eh, autobusy a tady vidíme tabulku, ze které vyplývá, jak se vyvíjela městská hromadná doprava v čase. A na těchto snímcích eh, vidíme další situaci, o které nebudu hovořit podrobně. Je tady vidět, jak to vypadá během které denní doby, ale já bych chtěl spíše hovořit o poloze, o situaci Vilniusu Tady vidíme stáží jednotlivých eh, dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů. Vidíme tady eh, strukturu věku cestujících. Financování eh, tohoto odvětví je velice špatné. Tady vidíme naše finanční zdroje a celkově můžeme říci, že asi 40 eh, prostředků eh, získáváme eh, z dopravy, z příspěvků cestujících, ovšem zbytek musí doplácet město. Je to ovšem složité, 70 je využíváno 70% obyvatel používá různé slevy, protože eh, pro mnoho lidí jsou slevy dostupné, je to určité sociální opatření pro některé občany. Vidíme, jak ta situace vypadá v současnosti a je z toho patrné, že situace se v posledních desetiletích výrazně změnila tím, že došlo k větší motorizaci společnosti, je potřeba reagovat, provádět změny, zaměřovat se na nové typy dopravy, je potřeba pokrýt ty nejdůležitější trasy a směry tam, eh, kde cestující eh, cestují nejčastěji. Musíme eh, se také zaměřit na určité omezení dopravy, například vyhrazení některých jízdních pruhů pouze veřejné dopravě. Celá síť musí být optimalizována. Na dalším obrázku vidíme doporučení z Bílé knihy. Jsou to doporučení, kterými se snažíme inspirovat. Všechna opatření směřují k tomu, aby se snížilo znečištění a zvýšila se mobilita ve městě celkově. Tady vidíme doporučení autorů studie na základě situací i v jiných zemích. Většina autorů studie pocházela z jiných zemí, například z Velké Británie a z dalších. V roce 2010 se konala důležitá konference, které se účastnilo mnoho expertů a specialistů z desítky evropských zemích. Všem děkujeme za, nebo všem jsme byli velice vděční za jejich vstupy a účast a tady vidíme, jaké typy dopravy jsou vhodné pro Vilnius, tak aby se zohlednila historická situace a architektura, například e, tramvajová doprava je možná. Je to vhodný typ dopravy. Mnozí navrhují také nový systém autobusové dopravy, a dole je vidět eh, tři eh, typy dopravy, které jsou nejvhodnější. Monorail, ban, eh, monorail tramvajová doprava a potom tady vidíme jednu konkrétní autobusovou společnost Filias. Je to nizozemská firma a Nebudu tady rozebírat eh, charakteristiku jednotlivých eh, typů dopravy. Chtěl bych pouze dodat, že kapacita je, se koncentruje především na tu centrální oblast kolem Vilniusu. Vidíme tady ta místa, která jsou vyznačena červeně. To jsou místa, kde je doprava obz, především eh, tedy intenzivní. a cílem je dostat co nejvíce lidí do centra a zlepšit také, zvýšit také rychlost dopravy. Vidíme tady plán pro rozdělení na různé zóny, je tam vidět, jaká opatření budou muset být podniknuta do budoucnosti. Zde vidíme další doporučení. Jsou to kroky, které již eh, Městská rada Vilniusu schválila. Je zde snaha zahrnout do toho nové typy dopravy, nové eh, firmy, je tady eh, také vývoj cyklistických stezek a systému pro tedy využívání jízdních kol. Eh, tady vidíme dvě červené linie, které budou vytvořeny v první fázi a v druhé fázi potom k tomu přibude ještě to, co je vyznačeno modře. Jsou to hlavní dopravní osy, které byly vypracovány na základě studie a tím by bylo možné pokrýt 50 obyvatelstva, eh, které žije, v té, eh, které žije v této aglomeraci. Zřídit nový systém by bylo samozřejmě velmi drahé, dostatek finančních prostředků nemáme. A plně nás vytěžuje udržení současného systému. Snažíme se obnovovat vozový park, zakoupit nové autobusy, a automobily pro sběrnou taxislužbu. Je to systém, který nám umožní lepší mobilitu a celkově pomůže občanům našeho města. Tady vidíme jak to vypadá na jednotlivých eh, zastávkách. Je zde také popsána situace ve Starém městě. Ve Starém městě 60 tisíc eh, automobilů jezdí do centra města, je to eh, kulturní dědictví UNESCO. Mimochodem vidíme, že centrum města je velmi vytížené a snažíme se celkově strukturu vylepšit. Vidíme tady několik dopravních objektů, které vznikly v posledních čtyřech letech. Jsou tady nejdůležitější nové projekty, například obchvaty kolem města, které mají odlehčit dopravě, pokud jde tedy o, o transitní dopravu. A potom tady máme také systém pro synchronizaci semaforů který má usnadňovat dopravu a na dalším snímku už vidíme priority dopravy a novinky, které jsme zavedli. Jaké závěry lze z toho vyvodit? Naše město je evropským hlavním městem a proto usiluje o moderní dopravu, dopravu, která bude málo zatěžovat životní prostředí. Městská eh, rada Vilniusu eh, z toho učinila svou prioritu. Zaměřuje se nejen na to, aby byla situace příznivá pro automobilisty, ale také pro pěší a cyklisty. Snažíme se vytvářet nové stezky pro pěší i nové cyklostezky. Od příštího roku, od jara, bude možnost najmout si, pronajmout si eh, elektrické elektrická kola a finanční situace, jak už jsem říkal, není eh, zcela růžová, není ideální. Není možné, abychom to vše financovali z vlastních prostředků a proto je velice dobré, že pro období 2014 až 2020 získáváme prostředky, protože e, se tady zaměřujeme e, na městskou dopravu, snažíme se tady vytvořit systémy park and ride a tady záchytná parkoviště, snažíme se vytvářet intermodální dopravu. Máme 300 milionů euro, e, které jsou k dispozici pro tyto záměry a my doufáme, že díky této částce a díky těmto novým krokům se nám podaří zatraktivnit naše město, vylepšit dopravní situaci, přimět lidi, aby častěji používali jízdní kola a, a doufáme, že budeme důstojným evropským městem. Děkuji, pánové, za vaše příspěvky. A mám tady jako prvního z poslanců pana Alkadrauiho, takže tomu dám slovo jako prvnímu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád nejdříve poděkoval všem třem řečníkům za to, že přišli mezi nás a přednesli své příspěvky. Děkuji za to, že jste nám vysvětlili vaši politiku mobility ve svých městech. Tyto tři příklady ukazují, že řada měst v Evropě je dynamická a usiluje o zlepšení své mobility díky inovacím. Svědčí to také o tom, že zde neexistuje žádné zázračné řešení, že bude nutno spojit několik různých opatření, aby se ten velmi složitý problém vyřešil. Takový problém nemůže být zcela vyřešen, to není možné. Jediné, co se můžeme pokusit, je lépe se zorganizovat. Pro nás je důležité vědět, co my na evropské úrovni můžeme udělat pro vás. Diskutujeme o mobilitě už několik let, věnovali jsme tomuto problému už několik zpráv a komise příští rok předloží konkrétní návrhy. Jednou z myšlenek, která byla nanesena, byla podmínit evropskou pomoc předložení programu trvalé mobility. To znamená, pokud chcete evropskou pomoc, tak musíte předložit program mobility, tedy prostřednictvím programu Civitas. Voláme také po systému výměny zkušeností a dobré praxe. Zatím žádný takovýto systém nevznikl. Máme tedy před sebou ještě spoustu práce v tomto směru. Proto se chci zeptat všech tří řečníků, co od Evropy očekávají. A teď dvě specifické otázky. Všichni víme, že potřeby v oblasti mobility narostou, protože roste počet obyvatel a také počet přesunů. Velmi často se říká, že bude nutné vytvořit opatření finanční motivace, aby se tím způsobem změnilo chování občanů. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že bychom měli pracovat eh, tímto směrem a jak vidíte tato opatření v městském rámci? Někdo hovoří o tom, že by se měl spoplatnit vjezd do města, aby se tím omezil provoz. Zamysleli jste se ve svých městech nad těmito finančními opatřeními a pokud ano, co si o to myslíte? A poslední otázka se týká logistiky. Zatím jsem o tom, o tom ještě moc nehovořilo, ale je jasné, že zboží bude i nadále směřovat do centra města. A to trvale. Centra města jsou ovšem čím dále hůře dosažitelná. Někde je zakázan vjezd úplně. Jak to budete řešit? Děkuji, pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, všem eh, řečníkům za jejich informace a příklady ale eh, neslyšel jsem, jestli máte nějaké přání pro nás, pro politiky, máte nějaké návrhy, nebo si se všemi pora- eh, problémy poradíte sami, tedy pokud budete mít dostatek finančních prostředků, to je možná to jediné, co tam zaznívalo. Vítám samozřejmě Evropský týden pro mobilitu a samozřejmě, že nejde jenom o to, abychom eh, všichni začali jezdit na eh, jízdních kolech nebo abychom eh, chodili pěšky. Všichni si jistě uvědomujeme, že mobilita je jakýmsi základním právem, je to hodnota pro nás, pro všechny a především pro postižené lidi nebo pro starší obyvatele. A mě by zajímalo, jestli tady zápasíte s nějakými výzvami, jestli se snažíte usnadnit mobilitu pro tyto skupiny obyvatel. Doprava musí být samozřejmě čistější, eh, chytřejší, eh, promyšlenější, samozřejmě také eh, ekologičtější. To si všichni uvědomujeme. Ale něco mi tady chybělo. Myslím si, že všichni mohou přispět k tomu, aby eh, všichni znali své, všichni musí samozřejmě znát svá práva a své povinnosti, protože i pěší, chodci, i cyklisti mají své povinnosti, stejně tak jako práva. My s politici se snažíme dělat mnohé proto, aby auta eh, byla koncipována tak, aby byla vhodnější i pro eh, centra měst a snažíme se vylepšovat infrastruktury a Myslíme si, že i chování účastníků dopravy by se mělo změnit, protože když hovoříme o eh, klimatu, tak nemáme na mysli pouze jemný prach a hluk, ale i to, jak lidé spolu vzájemně eh, nakládají, jak se vzájemně zohledňují, eh, jak automobilisté zohledňují chodce a obráceně. Možná uvedu jeden příklad z mé domovské země v tuto chvíli. Tam je určitá euforie, snažíme se tam zavádět ekologické zóny, abychom odstranili jemný prach nebo omezili jemné částečky prachu. Je tam snaha zabránit některým, některých částech města vstup automobilistům a já si myslím, že to je chybná cesta, že to není to, co je správné. Potom jedna konkrétní otázka. Myslím si, že pan Kaliny hovořil o tom, že tam byly programy, eh, podpůrné programy pro obnovu vozového parku a tím už se blížím ke konci. Co se stane tedy s těmi staršími vozidly? Předají se v sousednímu městu a tam dochází k dalšímu znečišťování nebo co se s nimi děje a jak eh, to vidíte eh, s těmi park and ride eh, systémy, někde jsou zřizovány pouze na určitou dobu a co se stane potom, co se děje dál. Děkuji, paní Savise. Děkuji. Já bych chtěla na úvod rovněž poděkovat všem dnešním hostům za podnětné prezentace. A ještě předtím, než začnu klást konkrétní dotazy, chci vám říct, eh, uvést jeden příklad Stalinu z mého města. Problémem tam je, že v dobách špičky dopravní dochází k zácpám a Stalin se pokusil zavést některá opatření na omezení těchto dopravních zácep začali jsme používat syst, určitý systém, eh, kdy se zaparkuje a to znamená, že v některých ulicích se parkovalo zadarmo. Teď uplynuly tři roky a dnes vidíme, že to nefungovalo. Protože lidé, eh, kteří pracují pro některé podniky, potom tam parkují zadarmo a hodně dalších lidí pořád ještě používá města Eh, auta k tomu, že s nimi jezdí až přímo do města. Takže by bylo dobré se poučit z našich chyb a udělat to příště lépe. V Talinu jsme také zavedli některé pruhy pro eh, autobusy. řidiči taxi jsou z toho nadšení, protože používají přesně eh, tyto pruhy pro autobusy, ale jednotliví řidiči ti z toho šílí. A příští rok chceme zavést MHD eh, zadarmo, ale já jsem skeptická. V tak, v tak velkém městě. A teď by mě zajímalo, co můžeme dělat, jak vám můžeme pomoci. Všechny ty projekty, které jste popsali, jsou vlastně jednorázové projekty, jsou velmi zajímavé, ano. Ale analyzovali jste také co dál? Měly by um, městské orgány zavádět nové projekty? A jak, jakým způsobem tyto pozitivní zkušenosti mohou být převedeny do uh, udržitelnějších uh, přístupů? Jak zlepšit legislativu a jak tedy zlepšit situaci v budoucnu? Paní Lichtenberger? herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji eh, za podrobné informace. Některé otázky ovšem zůstaly otevřené. Například eh, pokud jde o, o Boloňu, tak tam hovoříte o zóny, kde se musí jezdit 30 kilometrovou rychlostí. Mě by zajímalo, kolik oblastí ve městě to zahrnuje, ale ne, nezajímá mě i ty nedobrovolné, protože průměrná rychlost eh, v italských městech je jistě eh, nižší eh, protože obvykle tady lidé vězí v zácpách. Druhá věc, která mě zajímá v souvislosti s Poloňou, jsou ty obrovské problémy se situací ovzduší, stejně jako ve všech severoitalských městech. Zajímalo by mě, jestli se již rýsuje nějaké vylepšení situace díky ambiciozní politice, protože to je velmi relevantní. Itálie je jedna ze zemí, kde města Eh, bývají o víkendu, třeba v neděli, bez aut. Je to tam velmi radikální. Potom k Vilniusu. Velmi stručně jste eh, zmínil cyklistickou dopravu. Já vím, že Vilnius je poměrně chladné město a není tam výhodné počasí, ale například Malme je ve stejné situaci a tam jezdí mnoho cyklistů. Řekla bych, že je to také ideální poloha pro eh, cyklisty, protože eh, město je poměrně ploché a eh, já, když jsem byla ve Vilniusu, tak jsem bohužel viděla velmi málo cyklistů, dokonce méně než v Tyrolsku, v hornaté oblasti. Takže mě velice překvapuje, že ta poloha není lépe využita. A zástupce Gentu, musím říci, že jste velice vzorní Vím, že ze všech měst, které již ušly kus na cestě zmírňování dopravy a na cestě k ekologické dopravě, ve všech těchto městech ovšem byl veliký odpor proti těmto opatřením a zajímalo by mě, jakým způsobem jste vy tento odpor překonali a jaký odpor tam eventuálně ještě přetrvává, v jakých oblastech. Potom otázka na všechny řečníky. Neslyšela jsem nic o územní plánování, protože e, tyto urbanistické záležitosti musí být velmi zakomponovány e, do plánování například eh, vznikání, eh, vznik eh, různých nákupních center a nebo velkých sídlišť na kraji měst. To s sebou také přináší určité problémy. Jak s tím nakládáte? Děkuji. Pan Zíle. <clears throat> Děkuji. Já chci také poděkovat všem panelistům za to, že se s námi podělili o své zkušenosti z jejich měst a výzvy jim ščelí. A zazněla to také zajímavá poznámka ohledně Talinu, to tež by platilo pro Rigu. Také se uvažuje o MHD eh, zadarmo. Ale bez ohledu na populistické návrhy, co by se asi stalo s kvalitou veřejné dopravy, kdyby skutečně byla zdarma? A další otázka. Víme, že mnoha velká města se snaží řídit příkladem Londýna a Stockholmu, tím, že zavádí čer některé zakázané nebo červené zóny v městských centrech, kde se platí za, za vstup pro řidi, ři, řidiče. A zajímalo by mě, jestli takový systém by se dal zavádět i jinde například po balských městech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji třem řečníkům. Jako primátor města, které se podobá těm vašim, jsem si to vyslechla opravdu s velkým zájmem. Položíme všem třem řečníkům jednu otázku. Problém je, jak zabránit tomu, aby auta nejezdila po městě kvůli znečištění, zácpám, bezpečnosti. Skutečná otázka, kterou si klademe, je, zda skutečně jediným způsobem, jak zabránit eh, automobilům ve městech, eh, je přijetí odstrašujících opatření. Hovoříme také o těch eh, parkovištích. Čím více parkovišť budeme mít, tím více aut bude do města výjíždět. Důležité je nabídnout alternativní prostředky k automobilům, ale to nestačí, protože lidé budou mít i nadále raději auta z různých důvodů, mohou to být i kulturní důvody a za druhé je samozřejmě nutno odstrašovat. A otázka, kterou si kladu já, je, jaké prostředky, které by nás měly odradit od užívání automobilu, jaké prostředky jste uplatnili vy ve svých třech městech? A máte nějaká urbanistická opatření, pokud jde o parkoviště eh, v obytných zónách? Když se u vás staví nějaký dům, je tam nutno udělat určitý počet parkovacích míst, anebo naopak eh, není možno tam dato parkovací místa udělat? Děkuji. Pan Debaker. Dank u voorzitter en ook eh, dank aan eh, de... Děkuji. A děkuji všem za informace poskytnuté o eh, jednotlivých městech. Mám dva konkrétní dotazy. Mnoha, v mnohých městech slyšíme o e, takovém uceleném plánu, který má trvat mnoho let přes několik volebních období musíme vzít potaz plánování jak prostorové, tak i z hlediska životního prostředí, studie proveditelnosti a to všechno. A já sám jsem žil a studoval v Gentu, také v Antwerpách, to jsou dobré příklady toho, jak se věci mohou docela dobře podařit, v některých případech jindy ne tolik. Gentu se to povedlo, Antwerpy stále čelí mnoha problémů. Hodně se hovoří o intermodalitě. A mě by zajímalo, kdybyste se mohli vyjádřit, tedy vy tři, eh, až uvést příklady některých měst, které používají lépe systém intermodality. Jedna důležitá věc co je udělování veřejných zakázek, protože pravidla pro veřejných zakázek se liší často a pokud jde o eh, velké infrastrukturní projekty, často dochází k spožděním, dokonce i když se věci správně naplánují. Byl jsem svědkem takových prodlev. Gent už znám, ale možná, že ti dva další řečníci by nám mohli říct, jaká pravidla existují pro udělování veřejných zakázek, přípravnou fázi, výběrový výběrové řízení a pak eh, prováděcí fáze. Bylo by zajímavé vyslechnout si některé statistiky ohledně toho, jak dlouho to trvá zavádět ta opatření. A mám také tři otázky. První, jaká existuje spolupráce v rámci vašich měst interně mezi jednotlivými institucemi ve vašem městě. Já si vždycky stěžuji na to, že třeba eh, vzdělávací odbor se rozhodne eh, postavit novou školu, ale neskoordinuje to s dopravou, takže pak je kolem té školy chaos. Se školami je obzvláštní problém ve Spojeném království, nevím, jestli je to problém i u vás. Opravdu se snažím nějak zjistit, jaká existuje mezioborová spolupráce v rámci vašich měst. Za druhé, jak to probíhá, když spolupracujete s orgány činnými v trestním řízení. Uvedu klasický příklad mého domovského města. A to navazuje na to, co říkal Dominik Rike. Ve Warringtonu je takový, se, je nový Eh, projekt eh, výstavby eh, domů, výstav, bydlení a oni tam, všechno už bylo rozhodnuté, oni tam najednou postavili také pás pro autobusy a pro cyklisty, ale protože to vedlo před těmi domy, tak teď tam máme cyklistickou stezku, ale přitom je z ní vlastně parkoviště a e, z té, z té autobusové, z toho autobusového pásu je taky parkoviště, ale policie s tím nic neudělá. Takže jak zajistit, aby když je takovýmto způsobem narušena cyklostezka nebo um, autobus, autobusový pruh, tak aby nebyly ničím narušeny. Protože samozřejmě, že řidiči Eh, jsou zajímavé osoby, než nastoupí do auta, tak jsou často velmi tolerantní a schovývaví, ale jakmile se ocitnou v autě, tak se s nimi něco zázračně stane, nevím, co to je, ale najednou dojde k jakési transformaci, která z nich udělá úplně jiný, jiného člověka. A mě by zajímalo, jestli i u vás doma si stěžují někteří řidiči úplně na všechno. Jestli to u vás existuje, anebo je to pouze britská záležitost. Že ať, ať uděláte cokoliv, tak prostě motoristé si jenom stěžují, že je to katastrofa. Tak, dobře. A teď jako první pan Kalíny a pak to vezmeme po pořadí pan Van Sevanen a jako první pan Kaliny. Vaše jméno dokážu vyslovit. Děkuji. Pokusím se být co nejstručnější. V odpovědích na otázky, které jsou složité a týkají se problémů, které my řešíme. Na jedné straně se zde velmi často opakovala otázka týkající se obecně řízení města, to znamená nejen eh, jak řešit problém mobility a dopravy, ale také toho, jak je to navázáno na obecnější problematiku. Je nutno vzít v úvahu tendence, trendy. Na jedné straně je zde hospodářská krize, která vede ke snížení provozu, ale na druhé straně je zde také migrace, návrat do měst. To je jev, který my ve svém městě pozorujeme. Takže to má také dopad zase naopak na růst silničního provozu. To znamená, že v zájmu trvale udržitelné mobility je nutno pracovat na různých úrovních. Především se to týká územního plánování, to je první rodina. Musíme umět eh, jednat tak, aby bylo možno určitým způsobem sladit eh, na jedné straně tedy obydlí a na druhé straně i různé služby, občanskou vybavenost školy, obchody a tak dále. Bohužel se nám to ne vždycky daří, alespoň tedy v Itálii. Takže už ta výchozí situace je složitá. A potom se musíme snažit o maximální intermodalitu. To znamená podnikat kroky, které budou co nejvíce vybízet k tomu, aby se využívala hromadná doprava, železnice a potom eh, systémy dopravy, které nemají velký dopad na životní prostředí, to znamená cyklistika a také pěší přesuny. A další rovina se týká omezení dopadu těch vozů, které i nadále budou jezdit po našich silnicích. Takže tam eh, se to týká vylepšení, modernizace vozových parků. Nicméně to pořadí priorit eh, je to, které jsem zde uvedl. To znamená nejdříve tedy musíme si uvědomit, že zlepšení vozových parků ten problém nevyřeší, ale má to určitý dopad, protože se rozumí samo sebou, že je lepší, když budou jezdit ekologičtější vozy než vozy, které mají velký dopad na životní prostředí, působí velké znečištění. To se opravdu zdá, že se to rozumí samo sebou, ale v každém případě je to věc, o kterou se musíme snažit, aby těch eh, ekologických vozů jezdilo co nejvíc. Hodně se zde také hovořilo o tom, jakým způsobem měřit nebo odstupňovat eh, kroky, které vybízejí k tomu používat ekologičtější prostředky dopravy. Máme zde tu metodu cukru a byče, to je v podstatě metoda, kterou sdílejí všechna evropská města. Je to takový mix, taková směs. Jejímž cílem je dosáhnout rovnováhy kroků, které vybízejí k omezení používání osobních vozů, to znamená placený vjezd do města, placená parkoviště a tak dále. A na druhé straně zde máme takové systémy, jako je car sharing a zlepšení sítě hromadné dopravy. Věc, která zde všem chybí, to je taková kritika, ale myslím si, že je důležité rozvinout to do budoucna, je vylepšit eh, vztah mezi oběma těmito eh, rovinami. To znamená zdroje, které nebo tedy prostředky, které získáme z těch placených parkovišť, placeného vjezdu do města, musíme využít eh, k podpoře systému na trvale udržitelnou mobilitu. My se snažíme o zlepšení vztahu mezi těmito dvěma rovinami, ale není to úplně jasné ani občanům a je jasné, že toto je důležité, aby se občané uvědomili, že je zde toto přelívání. A v tomto smyslu je také důležitá logistika kroky v oblasti logistiky, protože to je takový třetí prvek. To znamená, tam je tedy otázka těch podnikatelů, kteří poskytují služby v oblasti mobility a veřejné dopravy. Takže tam je nutno ještě více působit. Bohužel spousta experimentálních iniciativ, které proběhly v těchto letech, nepřinesly žádné pozbudivé výsledky. Pokud jde o omezení rychlosti na 30 km v hodině na celé řadě úseků, tak v té centrální oblasti Boloně, která má asi 3 km čtvereční, tak tam to máme všechno jako zónu, kde je rychlost omezena na 30 eh, km. Další zóny jsou eh, také v rezidenčních oblastech. Tam je třeba vytvořit zóny, kde je možné co nejlépe sladit život té čtvrti, to znamená škola a různé služby pro tuto čtvrť a zároveň je nutno také zajistit, že ty automobily nebudou projíždět větší rychlostí než je 30 km. Nejen kvůli tomu, že by tam eh, mohla být potom eh, větší hustota dopravy, ale je třeba přijímat eh, strukturální opatření. Bezplatná hromadná doprava, to je zajímavá otázka. A vrací mě to k tomu, co jsem říkal na začátku, to znamená, rovnováha mezi tou metodou cukru a byče, ale je třeba také zdůraznit, že chceme, aby ty podniky poskytující služby v oblasti veřejné dopravy byly skutečnými podniky. Takže Kdyby to bylo bezplatné, myslím se, že by to mohlo způsobit problémy. A na závěr, pokud je o prostor, o složitost eh, kombinace územního plánování a zásahu na silnicích, to je opravdu velmi vážný problém. Pokud jde o město Bologna, tak ta koordinace jednotlivých odborů je poměrně dobrá. Máme také eh, zákon, který nám ukládá koordinovat své kroky, aby nedocházelo k nějakým úprkům vpřed a aby to územní plánování probíhalo bez koordinace jednotlivých oblastí činnosti. Samozřejmě, že to nevyřeší všechny problémy, protože silnice bohužel je vždycky jenom jedna. Když je to v pořádku, tak ta silnice má dostatečné rozměry, nicméně takové město, jako je Boloňa, má v centru opravdu úzké uličky a tam je nemožné, aby na té úzké ulici eh, bylo všechno, aby tam byla silnice, eh, cyklostezka, eh, chodník a také parkovací zóna a aby to jezdilo. To opravdu není možné. Takže si musíme stanovit priority, musíme pochopit, jaká v které oblasti bude upřednostňovaná cesta jaké tedy způsoby dopravy by se měly uplatňovat a je nutno zvolit si priority, protože zde nemáme dostatečný prostor a nemůžeme zde zajistit úplnou intermobilitu. Pan Sevenem, mnoho otázek já odpovím holandsky. Eh, de eerste vraag was, eh, wat verwachten wij van Europa? Ik denk eh, dat u het eigenlijk aangehaald. První otázka co očekáváme od Evropy. Už to tady zaznělo, tady je potřeba vyměňovat se zkušenosti a e, Civitas je v tomto ohledu velice přínosný. Navíc tady existují nejrůznější workshopy, kde mohou e, různí účastníci vyměňovat své zkušenosti a potom samozřejmě poskytované dotace, ty povzbuzují další aktivity v různých městech a bez Civitas by tato opatření nebyla proveditelná. V Gentu bychom se nedostali tam, kam jsme se dostali. Ovšem díky takovému programu můžeme vytvořit různé pobídky, předložíme různé návrhy, poukážeme na to, že je to částečně financované od Evropské unie a potom Eh, to ostatní následuje. Různé pobítky eh, v takovém městu, jako je Kent, kde je 200 tisíc obyvatel, eh, musíme zajistit především parkovací místa, vybírat poplatky za parkování. Londýn a Štokholm tam mají jiné systémy, ovšem u nás to nejde, my jsme na to příliš malí. Jedno z opatření Civitas spočívá v tom, že jsme zorganizovali diskuzní platformu s nejrůznějšími účastníky a poté jsme provedli studii, jakým způsobem jinak přeorganizovat dodávku zboží. Například u nás to jde i vodní cestou a otázka třeba eh, různých eh, center na okraji nebo takových zařízení na okraji města, eh, kde se vlastně překládá doprava. Potom lidé s omezenou mobilitou. Gen stejně jako mnoho jiných měst má systém, díky kterému je možné nabízet zvláštní tarify. Chodci a cyklisté mají práva, ale samozřejmě i povinnosti a snažíme se některé cyklisty eh, přesvědčit eh, k chování, které je třeba méně agresivní. Před několika lety jsme v Gentu zřídili velkou pěší zónu. A tehdy jsme provozovali velmi intenzivní komunikační politiku, velmi jsme vychvalovali výhody, propagovali jsme to Samozřejmě byl tady odpor ze strany třeba majitelů obchodu, ale e, my jsme se nevstali. Já si myslím, že je potřeba zkrátka vytrvat. Byly tam určité protesty. Ten projekt byl proveden před 15 lety. V posledních deseti letech už k žádným protestům nedochází. Vše funguje naprosto hladce. Pěší zóna vzkvétá, obchody vzkvétají, turisté jsou spokojení. Potom eh, územní plánování. Když je připraven nějaký územní plán, nějaká nemovitost a tak spolupracujeme s těmi, eh, kteří to území eh, tady plánují a různá oddělení, různé oblasti spolu spolupracují. Je to naprosto nezbytné, protože jinak to nemůže fungovat. Dále také zazněla otázka k bezplatné městské dopravě. Jsou tady různé věkové kategorie, například mládež. Tady si přejeme, aby si mládež zvykla na městskou hromadnou dopravu a pokud to jako město chceme provést, tak potom e, musíme zajistit i to, když naroste doprava, aby to bylo dobře zachyceno. Například v Hasselt e, tam byla doprava zdarma a potom musela být dopravní obsluha strojnásobena což by platilo i u nás. Potom odrazující opatření. Samozřejmě eh, politika parkovacích míst eh, je důležitá. V posledních letech jsme nezřizovali eh, žádné parkovací místa v centru měst. Sice tam byly, bylo zřízeno podzemní parkování, ale když jsme zřídili třeba takové parkovací místo se šesti sty parkovacími místy, tak jsme zároveň nad zemí eh, stejný počet parkovacích míst zrušili. Takže eh, je potřeba taková opatření kombinovat s poplatky, když někdo pracuje eh, celý den ve městě, tak se mu situace zlevní, pokud používá systém zaparkuj a jeď a nebo veřejná záchytná parkoviště. A pokud eh, se někde třeba staví kanceláře, tak v takovém případě vždy přesně vyhodnotíme a zvážíme, kolik parkovacích míst povolíme, kolik je vhodné zřídit v daném místě a musím říci, že tady postupujeme velice úsporně při povolování pracovních míst v centru. Dále tady padla otázka k intermodalitě, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Klasickým případem je zaparkuj a jeď a díky Civities eh, teď máme také Park and Bike, to je kombinace veřej, eh, tedy automobilové dopravy a cyklistické dopravy. Stále více osob eh, pokračuje po zaparkování na kole a my se snažíme poskytovat stále více veřejných kol k pronajmutí. Potom tady byl, se ptal pan předseda, jak se spolupracuje. Samozřejmě eh, spolupracujeme mezi různými odbory, když se třeba plánuje eh, výstavba nějaké eh, tržní budovy, ne, veletržní budovy nebo třeba mm, škola, tak se to prodiskutuje. S naším oddělením, dopravní oddělení je zapojeno do celého projektu a řeší se, zda zvolené místo je to pravé nebo ne, protože jinak by se samozřejmě dostavili negativní dopady, kterým se snažíme od samého počátku zabránit. Orgány v trestném řízení, u nás tomu říkáme jednoduše policie, a s policií jsme se dohodli. A u nás jsou to zkrátka všich, všechno policisté. A jak říkám, Učinili jsme s nimi určité dohody, provádíme kampaně v různých oblastech a vždy to koordinujeme s policií. Například je to tak, že někdo, eh, když někdo opakovaně parkuje na cyklistické stezce, tak potom to místo je nějakým způsobem eh, ohrazeno, aby už nebylo možné tam parkovat a potom už policie nemusí to dané místo sledovat. Stěžují si eh, řidiči? Ano, samozřejmě stěžují si, to je asi všude. Ale je to tak, že i řidiči mají děti a takže potom můžeme poukazovat na to, že možná pro vás to není úplně ideální, ale pro vaše děti to je jistě užitečné. Děkuji a slovo má pan Alomavsius. Ačiū, panas pirmininkė, norėčiau iš eilės Atsiprašau, jeigu kartais ne visai. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět otázky v pořadí, jak byly položeny a omlouvám se, pokud nějaká jména špatně vyslovím. Pan Koch se zeptal na tom, zda bychom byli schopni vyřešit své problémy bez jakýchkoliv peněz z vnějšku. My jsme přesvědčeni, že bychom byli schopni vyřešit své problémy a samozřejmě poskytování financování je normálně navázáno na určitá kritéria. Nicméně bych měl říci, že rozhodnutí přijata v parlamentu se podstatně liší od reality. A bylo by dobré, kdybychom měli více kvalitativních eh, kritérií. Staré autobusy by měly být prostě sešrotovány, odepsány, protože už je nikdo nechce kupovat. Když se snažíme prodat své staré autobusy třeba do Kazachstánu, tak je nikdo nechtěl. Teď prostě máme stovku starých autobusů a nevíme, co s nimi. Paní Savisár bych rád řekl, že se mně líbí vaše myšlenka a souhlasím s vámi, že bychom měli být velmi opatrní při zavádění systému Park and Ride. Já jsem už navštívil vaše město před 6 měsíce a diskutovali jsme o možnosti zavedení bezplatného systému městské hromadné dopravy. Znovu vás tedy navštívíme. V říjnu eh, chápu, proč máte pochybnosti o tomto systému. Třeba oběd zdarma to neexistuje. Já si myslím, že bychom měli změnit eh, terminologii. Měli bychom říci, že ten bezplatný systém veřejné dopravy by neměl být financován nebo by nebyl financován z jízdného. Mě tento systém opravdu velmi zaujal. Když jsem navštívil Tallinn a vyslechl jsem si vaše názory, tak jsem změnil svůj náhled. Myslím si, že takovýto systém by nám umožnil vyřešit spoustu problémů, jako je třeba znečištění, dopravní zácpy a další problémy. A lotyšský zástupce vám bych chtěl říci, že kdybychom zavedli bezplatný systém MHD, nic by se nezměnilo. Ten systém prostě jen bude mít více cestujících a museli by se častěji obměňovat eh, vozy. A jaké by byly zdroje financování takovéhoto systému? Je jasné, že vozy, které jezdí po Vilniusu a které jsou 10 či 15 let staré, tak eh, náklady na jejich provoz se zvýšily dva a půlkrát. Měli bychom tedy něco udělat, měli bychom zavést environmentální daň nebo něco podobného. V současné době nemáme systém, který by zajišťoval, že společnosti budou platit určité poplatky za dopravu svých zaměstnanců. Takže v současné době nemáme bezplatný systém hromadné dopravy. Počkáme, až eh, tento systém zavede Tallinn. A potom chceme provést průzkum mezi obyvateli Vilniusu, abychom zjistili, zda by měli zájem o bezplatný systém hromadné dopravy. Paní Lichtenberger, mohu říci, že máme problémy s dopravními zácpami a to byl právě ten důvod, proč jsme zavedli šest rychlých autobusových eh, linek. Vypočítali jsme průměrnou rychlost a naše studie ukázala, že bychom mohli dosáhnout rychlosti 25 až 30 km v hodině. To by byla rychlost na našich rychlých linkách a to by tedy zvýšilo motivaci k používání MHD. Pokud jde o kola, tak musím říci, že máme zhruba 100 km cyklostezek, zatímco délka ulice ve Vilniusu je 1100 km, takže tam ještě musíme udělat spoustu práce. Připravili jsme si plán výstavby cyklostezek, ale všechno zase se zastavuje na penězích. Zazněla zde i otázka územního plánování, městského plánování. To je také velmi důležité. A mohu říci, že v centru Vilniusu máme několik průmyslových oblastí, které sousedí s naším centrem města, které je zapsáno na seznamu UNESCO. A my plánujeme zrekonstruovat tyto oblasti a udělat z nich pěší zóny. A ještě jeden projekt. Snažíme se přesunout společnosti do obytných oblastí, aby se zvýšila jejich atraktivita a to by nám mělo umožnit omezit provoz v centru města. Zazněla zde také otázka na to, jakým způsobem by se dal snížit počet automobilů. To souvisí s určitými ekonomickými aspekty. Vypočítali jsme, že jízda soukromým vozem je až šestkrát dražší než cesta MHD. Zvýšili jsme parkovací poplatky v centru Vilniusu, a to až třikrát. A když se staví nové budovy, tak zde máme požadavek, aby ke každému bytu bylo přiděleno také parkovací místo. Ve Vilniusu máme 10 parkovišť, kde si obyvatelé mohou zaparkovat své auto a kde potom mohou pokračovat do centra pěšky. Pokud jde o plány o územní plány, tak eh, samozřejmě takovéto plány máme a jejich součástí je také městská hromadná doprava. A musím říci, že nepovolíme výstavbu nové školy, aniž bychom naplánovali městskou hromadnou dopravu v okolí této školy, vedoucí tedy k této škole. Já jsem eh, tři roky viceprimátorem nebo tedy náměstském primátorem města Vilniusu. A pokud jde o veřejné zakázky, když je všechno jasné, tak přípravná fáze trvá zhruba jeden rok. Pokud je ten projekt komplikovaný a složitý, musíme koordinovat eh, své kroky s několika ministerstvy a musíme provést studii proveditelnosti a studii dopadu na životní prostředí, tak v tom případě tato fáze trvá dva roky a fáze implementace potom trvá 6 až 8 měsíců. A pokud jde o stížnosti ze strany obyvatel, tak musím říci, že lidé žijící v centru města jsou eh, zcela terorizováni řidiči, kteří žijí na periferii a přijíždějí do města za prací. Řidiči si ovšem stěžují, když chceme jejich pohyb po centru města omezovat. Zrealizovali jsme průzkum, anketu o rozšíření systému městské hromadné dopravy a 73% respondentů řeklo, že by bylo pro rozšíření systému městské hromadné dopravy, ale 60 obyvatel Vilniusu používá své soukromé vozidlo, svůj soukromý automobil, takže tento výsledek eh, se zdá opravdu podivný. Ale vždycky říkáme svým občanům, že žít ve městě znamená neustále dělat kompromisy. Musíme myslet na celou řadu různých aspektů. Musíme mít eh, na zřeteli eh, zdraví, znečištění, bezpečnost a musíme dělat kompromisy. Děkuji. Rád bych poděkoval všem našim řečníkům, panu Karlínimu, panu Vansevendenovi a řečníkovi z Litvy za jeho příspěvky. Děkuji také poslancům za jejich otázky a paní místopředsedkyni Duran děkuji za úvod. My přikládáme velkou důležitost tomuto týdnu mobility a právě proto jsme se rozhodli uspořádat toto slyšení právě v tomto týdnu a bylo pro nás opravdu zajímavé vyslechnout si zkušenosti těchto tří měst. Jedná se o tři zcela odlišná města z různých částí Evropské unie. Takže děkuji vám všem. A teď budeme mít 15-minutovou přestávku, než bude pokračovat naše společná schůze s výborem ITRE. Pánové, děkuji vám.